le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Dnes eh, máme před sebou dopoledne, kdy budeme hodně hlasovat. Máme zde důležitá témata na pořadu jednání, takže vás srdečně vítám k jejich projednání. Je nás téměř čtyřikrát tolik jako včera odpoledne, ale přesto včera odpoledne bylo zasedání také zajímavé. Mám návrh na změnu pořadu jednání. Paní Rovana Plamp nás požádala, aby její návrh byl odhlasován eh, po prvním, tedy po 112, eh, po nouzovém čísle. Eh, a to proto, že musí také předložit jinou zprávu v jiném výboru. Takže začneme s bodem 7, potom 13 a potom 8, 9, 10. Nevidím eh, žádnou námitku, takže eh, připravíme práci i pro ostatní. Doufám, že všichni máte hlasovací karty. Budeme hlasovat elektronicky. Eh, pokud kartu nemáte, tak prosím si ji rychle vyzvedněte. Ještě vteřinku, prosím. So, dann geht's also los. Takže začneme s bodem 7, univerzální služba a nouzové číslo 112. Navrhovatel eh, Jose Manuel Fernández, budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 1, eh, tak kolik, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti?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 zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 56 pro, Jeden proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji panu Fernandezovi. Takže nouzové číslo 112 celá jistě mnohým občanům v Evropě pomůže. Budeme mít pouze jedno číslo, na které budeme tedy volat. Dále přejdeme k bodu 13 priority energetických eh, infrastruktur do roku 2020. Rovana Plump je navrhovatelka, takže začneme hlasovat. Pozměňovací návrh 1, kolega Brandy, ještě ne. <laughs> also, Austausch der Abstimmlisten unter den politischen Gruppen ist nicht nötig, weil mittlerweile... Není nezbytné vyměňovat si hlasovací listy, listiny mezi politickými stranami, protože i kolega Schnellhardt tedy dostal uh, voting list. Hmm, máte hlasovací seznam?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 So, es sieht so aus. Dobře, vypadá to tedy, že všichni již dostali příslušné seznamy. To znamená, že můžeme začít s hlasováním. Začnu návrhem 1. Gebrandyho. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 2. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Číslo Pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Šest. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Sedm. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Osm. Pro? Proti? Drželi se přijato. 9. Takže osmičku ještě prověříme. PLS je jeden poslanec navíc. V pořádku, takže hlasujme. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 8 je zamítnuto. 9. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, to musíme prověřit. Desítka. Končím hlasování. Přijato. 11 pro, proti, drželi se, přijato. 12 pro, proti, drželi se, přijato. 13 pro, proti, drželi se, přijato. 4 pro, Proti? Drželi se? Přijato. 14. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 15. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 16. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 17. Pro? proti, drželi se, přijato. 18 pro, proti, drželi se, přijato. 35 pro, proti, drželi se, přijato. 19 pro, proti, drželi se, přijato. 20 pro, proti, drželi se, přijato. 21 pro, proti, drželi se přijato. 22 pro, proti, drželi se, zamítnuto. To prověříme. 22. Končím hlasování. Zamítnuto, ano. 23 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 24 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 25 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 26 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 28 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 27b. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 29. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A pak závěrečné hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 56 pro, 3 proti, jeden hlas se zdržel, takže blahopřeji navrhovatelce Rovaně Plump a hodně úspěchů ve výboru EMPL. Děkuji také sekretariátům, které připravili tyto hlasovací seznamy a velmi intenzivně připravili naši práci. Pokračujeme s bodem 8. Budeme hlasovat o naší zprávě ohledně emisí skleníkových plynů a snížení o více než 20 a vyhodnocení rizika úniku uhlíku. Spravodajem Bas Aikut. Ja, wir haben äh, einen Antrag auf. Máme zde také návrh na roll call. I to existuje a týká se to pozměňovacích návrhů 2 a 2a. Chci se zeptat tedy, zda je někdo proti roll call? Musíme tedy postupovat obráceně. Čtvrtina členů eh, musí být pro eh, tuto změnu v pořadí. Vidím, že je vás více jak 16, takže roll call je akceptováno. Začneme s kompromisním návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 2, to je právě případ jmenovitého hlasování, takže to provedeme elektronicky. Končím hlasování. 53 pro, 7 proti, jeden hlas se zdržel, takže přijato. Dále konsolidovaný návrh 1. To je ten případ 2a, takže opět jmenovité hlasování. E, zahajuji hlasování o konsolidovaném návrhu 1. Končíme hlasování. 36 pro, 27 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 7 pro? Proti? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 13. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 15. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 17. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 18. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Takže to nyní usnadnilo velmi naší další práci. Jde o mnoho stránek dozadu. Naštěstí jsme dosáhli mnoha kompromisních návrhů. Dostávám se tedy na stranu 11 odstavec 2a, nový pozměňovací návrh 98. Sabine Wills, je to oddělené hlasování, takže kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto druhou část pro. To odpadá, ano, druhá část odpadá. Takže pokračujeme 101 Oreste Rossi, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 102 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 103 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 104 pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Takže 104. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 pro, 34 proti. 105. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto 106 pro. Proti. Drželi se přijato. 107. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 108 v několika částech. První část, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Také přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Další stránka. 5a. 118, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto, druhá část, kde pro, proti, drželi se, také zamítnuto. 5a, pozměňovací návrh 119 pro, proti, Drželi se zamítnuto. Sto dva, sto Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 126 pro, proti, drželi se, Necháme to ověřit. 126, prosím. Končím hlasování. Je to těsné, ale přece jenom zamítnuté. 124 pro. Proti. To musíme také ověřit. 124, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď to bylo obráceně, takže schváleno. Dva kolegové však nemají své hlasovací štítky, takže vlastně nevíme, jak to přesně dopadá, ale 125 odpadá. A pokračujeme 128. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 129. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, to ověříme. 136. Jeden LS je navíc. Ještě stále navíc. Teď eh, končím hlasování. Zamítnuto. 135 eh, několika částek. První část, kdo je pro? Proti? To věříme. takže 135, první část. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Nebo odpadá? Takže druhá část odpadá, ano. 134, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 132. Oddělené hlasování. První část. Pro, proti? Zdrželi se. Přijato. Dále. Druhá část. 132. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. Sto třicet sedm. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 138. Pan Schnellhardt to chce ještě ověřit, jak dopadla 137, takže to ověřujeme. Zahajuji hlasování 137. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 138, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme, 143. Končím hlasování. Musíme to ještě zopakovat, protože v posledním okamžiku se při připojil jeden eh, poslanec ELS navíc, takže ještě jednou zahoji hlasování. No, měli jsme smůlu, ale i teď je jeden navíc ELS. Teď je to v pořádku. A výsledek je stejný, takže zamítnuto. 144. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 145. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Sto čtyřicet šest, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 149. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 148. Několik částí. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část odpadá. 147. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 150. Kdo je pro? První část. Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 152 odpadá. 151 první část. Pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Sto padesát tři pro. Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Pokračujeme odstavcem 10a 156 a 157. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Ještě to ověříme. To ještě tedy ověříme. Končíme hlasování. to, ano. 166, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 a ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, to je nejasné, neviděl jsem žádnou liberální paži, takže to ověříme. 167 zahojí hlasování. LS je jeden navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. 168, kdo je pro? Aha, je to zamítnuto, takže originální text, původní text, kdo je pro původní text 167. Proti, drželi se, přijato. Ano, ověříme to. Končíme hlasování. Ano, zamítnuto. Dobrá. Ne všichni zvedají své paže. Takže 168 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 100. ITRE 1. Kdo je pro ITRE 1? Pro, proti, zdrželi se, přijat. ITRE 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. ITRE 4. Tak, 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. ITRE 4. Pro, proti, zdrželi se, přijat. ITRE 6, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Byl přijat. Dále. Tady vítám také eh, eh, zpravodajku ITRE, eh, paní Jodanu Sely. Jste byla zpravodajkou této zprávy? Ano. Budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 220. Kdo je pro? 220. Proti? Zdrželi se přijat. Ověříme 220. Ukončuji hlasování. Zamítnout. Tři lidi nehlasovali. 64, 61 má kartičku, tak to je vždycky dost těsné. Takže zamítnut. ITRE 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. ITRE 11, pro? Proti? Zdrželi se přijat. ITRE 17, pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Teď 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnout Budeme pokračovat. 173 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 174 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se zamítnut, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Věříme druhou část. EPP, jeden navíc. Dva navíc. Tak, teď je to v pořádku. Ukončili jsme hlasování a je to 31 ku 1, 31, jeden se zdržel. Zamítnuto. A teď se dostáváme ke 175, první část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Druhá část pro. Proti. drželi se. Přijat. Třetí část. Pro. Proti. drželi se. Přijat. 186 pro. Proti. drželi se. Přijat. 177. První část pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Druhá část. Tak druhá odpadá. A třetí taky. 178. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 179 pro. Proti zdrželi se taky. 180 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část. o jednu, jeden hlas EPP navíc. Dneska jsme byli horliví ráno, tak, ale teď to máme ukončeno a byl návrh zamítnut. 181. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 183, první část pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijat. 184 pro, proti, zdrželi se, přijat. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 100 185, 187 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 188, první část pro, proti, zdrželi se zamítnout. Druhá část pro, odpadá. Sto pro, proti, zdrželi se zamítnout. ITRE 18 pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 197 s ústním pozměvacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 36, věříme, dobře, 197 věříme. EPP zase jde navíc, tak teď to musíme ověřit. Bylo zamítnuto. 197. François Grostet ehm, to dnes dobře hlídá, přesně to sleduje a vyplatí se to, jak vidíme. Dobře. Takže ITRE 36. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část pro proti, zdrželi se přijat. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 199 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 201 pro, proti, zdrželi se přijat. 202 proti, pro, proti, zdrželi se zamítnut. 206, první část, pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijat. 207, pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. 207. Ukončuji hlasování. Bylo zamítnuto. A teď budeme pokračovat odstavcem 16a v nové verzi 217. Nebo ne? No vote. Odstavec 17 a 229. Kdo je pro 229? Pro, proti. Zdrželi se přijat. ITRE 34 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 231. část pro. Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část pro. Proti zdrželi se taky přijat. 231 pro. Proti zdrželi se zamítnut. 232 pro. Proti zdrželi se zamítnut. 233 pro proti, zdrželi se zamítnout. 234, první část, pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijat také. Druhá část to věříme. EPP má zase o jeden navíc, tak dobře. Teď je to v pořádku, ukončujeme hlasování tentokrát. To bylo v pořádku. Přijat. 235. Pro. Proti zdrželi se zamítnut. 237 pro, proti, zdrželi se přijat. 203, 204 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 228 pro, tak 328 pro, proti, zdrželi se přijat. 238 pro, proti, zdrželi se přijat. 239 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. 241 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 242 pro, 242 pro, proti, zdrželi se přijat. Ano, můžeme ověřit. 242. Tak, přijato. Teď je to jasné. Jestli to svítí zeleně nebo červeně a můžeme ukončit hlasování. Byl přijat. A teď 244. A i 30. Kdo je pro? Aha, byli jsme teprve u 242, takže teď následuje 243 Holger Kramer. Kdo je pro? Proti? Uvěříme 243. Ukončuji hlasování. Přijato. 244 a i 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 245 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 246 pro. Proti? zdrželi se přijat, 247 pro, proti, zdrželi se přijat, 248 odpadá, 249 pro, proti, zdrželi se Já myslím, že přijato, ale chce to někdo ověřit. Ano, ověříme. 249. Ukončuji hlasování. Přijato. 250 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 251 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 252 a 253 pro. Proti. Zdrželi se přijat. ITRE 21. Tak ITRE 19. ITRE 19, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. ITRE 21 pro proti, zdrželi se, taky přijato. ITRE 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. ITRE 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. ITRE 32 pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. ITRE 35 pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 37 pro, proti, zdrželi se přijat. 117. Takže ještě tady máme ITRE 38, první část. O tomto můžeme hlasovat, kdo je pro ITRE 38, první část. Proti? Tak, teď mi to není vůbec jasné, proto ověříme. Jeden z EPP navíc. Ukončuji hlasování. Tak, je to zcela jasné. Jasné. Se nikdo nehlásil, takže 117, první část. Kdo je pro? Kdo je pro, proti, eh, zdrželi se, zamítnuto. 254. 254. 245 ověříme, takže 117 ověříme, první část. Ukončuji hlasování. Přijat. Pak eh, pokračujeme s druhou částí. Kdo je pro druhou část? Pro, proti. Zdrželi se taky přijato. Um, druhá, třetí část, pardon. Pro, proti. Zdrželi se přijat. 245. Zdrželi se pro, proti. 255 pro, proti, eh, zdrželi se zamítnout. 257 pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 42 pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 259 pro, proti, zdrželi se přijat. 260 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji. Zamítnuto. Dvěstě šedesát jedna. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Věříme. Ukončuji hlasování. Přijato, ale řada kolegů tady nehlasovala. Takže přijato. 262 pro. Proti. Zdrželi se, i toto musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Jeden z EPP navíc. O jednoho máme navíc, teď je to v pořádku. A byl zamítnut. 263 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. ITRE 41 pro proti. Tak nic z toho nepoznám. Ještě jednou prosím, ITRA 41, kdo je pro? To je proti? Zdrželi se přijat. 273 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Odstavec 21a, eh, nové verzi 284, eh, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ano, hlasujeme první část. Abstimmung beendet. Ukončuji hlasování. Byl přijat. Musíte prosím zvedat ruce. Tady vpředu nikdo nezvedá ruce, já to musím přeci umět eh, rozpoznat. Ehm, tedy druhá část. Kdo je pro druhou část? Pro, proti, zdrželi se, přijat. 285 pro, proti, zdrželi se, přijat. 286 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Dobře, přes, no, prověříme 286. Ukončuji hlasování. Přijat. 293 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 294 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 295, první část pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. 296, 297 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 298. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. ITR 42. část. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odstavec 26 a dově, nově, 318, bude pro, proti, zdrželi se přijat. Dále 320. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 321 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 323 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Zamítnout. 322 pro. Proti. Ověříme. Ukončeno. Byl přijat. Další odpadá. Takže jsme u 326. Holga Kramer. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ukončeno. Přijato. 327 pro. Proti. To je zhruba to tež. Musíme nechat elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 329 pro. Pozměňovací návrh 329 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 320. Tak 330. Pro. Proti? Zdrželi se přijat. 331. Tak ne, ověříme, ověříme 330. Končeno. Přijato. 331 pro proti, zdrželi se, přijat. I 47, první část, pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Itre 48 pro? Proti? Tak ještě jednou. Větr 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Větr 49, pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Tak ještě jednou věříme, François. Tolikrát chcete ověřit ITRE 49. Hlasovali všichni, ukončuji. Přijato tentokrát. Další odpadá. 339, 340 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. To jsem věděl. Takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Vidíte, ale všichni nemají s sebou kartičky. To pak neodpovídá tomu, kolik vidím rukou. Takže hlasujeme o 341 pro, proti. E, zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni, pak je to ukončeno. přijat. Čtyřista čtyřicet tři, čtyřista, tak, opravuje se pan předseda, třista třicet čtyři. Pro, proti, zdrželi se přijat. 344. Pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování, zamítnout. 345 pro. Proti zdrželi se přijat. 346 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Přijat. 347 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 51 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 348 pro. Proti. Zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Zamítnout. 349 pro. Proti. Zdrželi se, taky ověříme. Končuji hlasování. Přijat. Třista padesát dva Gardiny Berlato s více dílčími hlasováními. První část, kdo je pro, tak taky odpadá. 353 odpadá. Tak budeme pokračovat. 355. Ejta Rita Korhola, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 356 pro, proti. Zdrželi se přijat. 357 ústní pozměňovací návrh, ne 300, eh, pardon, pro, proti zdrželi se. Věříme. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Zamítnut. Pak původní text. O původním textu hlasujeme, kdo je pro. Proti zdrželi se přijat. Jitra 50 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Zamítnut. 360 pro proti, zdrželi se zamítnout. 358 pro, proti, zdrželi se přijat. Tak, hlasovali všichni, ještě nám pár chybí. Teď ukončuji hlasování, přijat. Litr 52. Poslanecí návrh 359. Kdo je pro tento návrh? Pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 52 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasovali, prosím, všichni. Takže nyní ukončíme hlasování. Zamítnuto. 361 pro. Proti. Zdrželi se, to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 53 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. ITRE 55 první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. ITRE 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. ITR 57, první část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Druhá část pro. Proti. zdrželi se přijato. Jitre 58 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 59 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 60 první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 362, první část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, drželi se, přijato. A nyní úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1, 2, 3 a 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato pozměňovací návrh 5. Druhá část. Kdo je pro druhou část? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Aha, tak pětku, druhou část ověříme. Končím hlasování. Přijato. Dobrá. No, příště si to radši rozmyslete předem. Pozměvací návrh Takže ne, budeme hlasovat o pozměňující návrhu 5, nejbrž 6 a 7. Ty jsou identické pro, proti. Drželi se. Přijato 8. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato 9. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato 10. Pro. Proti. Drželi se. Přijato 11 pro, proti, Drželi se, zamítnuto 12 pro, proti, Drželi se, přijato 13 pro, proti, Drželi se, zamítnuto 14, první část, je pro, proti, Drželi se. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? drželi se? To ověříme. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto navrh 16. První část pro. Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijato. 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 18. To ověříme. 17. Končím hlasování. Přijato. 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 19 pro. Proti. Zdrželi se. To ověříme. ELS je jeden navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. 20, kde pro? Proti? Drželi se přijato. 27, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. ITRE, vodní ustanovení B, kde pro, proti, drželi se, přijato. 28, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 29, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 30, první část, kdo je pro, proti, drželi se, to ověříme. Jeden navíc z SND. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme, druhou část. Končím hlasování. to. Třetí část, kdo je pro? Proti? Drželi se, ověříme. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 3940. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Mm, další odpadají, takže 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro. proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Také zamítnuto. 51. Kdo je pro? 51. Proti? Drželi se? to ověříme. Končím hlasování. Přijato. 52, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To věříme. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní Jitře Recital A, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato druhá část pro? Proti? Drželi se přijato. Dále 58, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato druhá část pro? proti, eh, přijato. 59. První část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 62, první část. Pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, 65 ověříme, ano. Takže zahajuji hlasování o 65. Končím hlasování. Je přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 67. První část. Pro? Proti? Drželi se. To ověříme. Končím hlasování. Je zamítnuto. Šedesát osm, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Drželi se přijato. Třetí část pro. Proti. Drželi se také přijato. To bylo fantastické. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Jeden navíc z LS. Hlasovali prosím všichni? Hlasovali všichni, takže končím hlasování. 44 pro, 14 proti, jeden hlas se zdržel. Blahopřeji zpravodaji a blahopřeji za tuto práci. Děkuji také všem stínovým zpravodajům, sekretariátu, a také všem kolegům z výboru ITRE za tuto zprávu, kterou předložíme do pléna. Nyní pokračujeme s ovocnými šťávami. To je číslo 9. Nejdříve Karel Šlitr k jednacímu řádu. Um. I would like to ask the commission or... Rád bych požádal komisi, možná právní služby. Um, je to konsolidovaný pozměňovací návrh 1 a 2, protože oni se tady odkazují k směrnici o požadavcích a původní návrh komise zněl tak, že pokud přidáte cukr do nektaru, tak by to mělo být eh, napsáno vedle názvu eh, produktu. Ale eh, parlament se s těmito konsolidovanými pozměňovacími návrhy vlastně obrací tuto logiku. Takže když přidáte cukr, tak to nezmiňujete na seznamu ingredientů a pokud nepřidáte cukr, tak tam bylo napsáno, že není přidán cukr. A já si říkám, jestli to je skutečně kompatibilní s touto směrnicí, protože pokud ovocné šťávy nemohou mít cukr a vy reklamujete něco, E, co, vlastně není povoleno e, v tomto výrobku, tak otázka je, jestli to je opravdu v souladu s touto směrnicí. Toto bych rád věděl. Spravodaj, prosím. Mm, je zde stanovisko zpravodaje, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, to ustanovení o tom přidání cukru se týká šťáv přírodních a šťáv z koncentrátů. Eh, nektary už obsahují samozřejmě sladidla, my přidáváme cukr jenom tedy eh, do šťáv přírodních nebo ne. Teď hovoříme o nebo zde jde o přírodní sladidla a nebo med, eh, eh, o náhradní sladidla nebo med, který se přidává jenom do nektarů. Teď, když se říká bez přidaného cukru, tak eh, přírodní šťávy mohou obsahovat až těch až 15 gramů proto, aby se upravila kyselost. Eh, politické skupiny byly pro, eh, kromě zelených, takže budeme hlasovat. Eh, pozměňující návrh 21, Oreste Rosy, ale já jsem položil otázku komisi. Nyní hlasujeme, vy jste to měl udělat předtím. My teď hlasujeme o tom, co předložili politické skupiny. Máme tady zpravodaje, takže je to takto. Nemůžeme v polovině hlasování začít pochybovat o hlasování. Měli jsme to udělat dříve. Ganz kurz, also... Ano, jen krátce, pan předseda má pravdu. Před hlasováním nemůžeme začít pochybovat o odůvodnění, ale ta námitka je oprávněná. Chtěl bych navrhnout, aby po hlasování a předtím, než to bude projednáno v plénu, bychom tuto tématiku měli ještě jednou prodiskutovat. Sorry, wer dagegen ist, stimmt dagegen. Kdo hlasuje proti, ten je prostě proti. To je jednoduché. Nemůžeme teď se začít bavit o tom, zda je to přípustné nebo ne. Takže budeme hlasovat, kdo je proti, tak bude hlasovat proti. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 4. Agri 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. To ověříme. 25. ist beendet. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní konsolidovaný pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To musíme ověřit, takže ještě jednou hlasujme. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. A s velkou většinou přijato. Pokračujeme. Konsolidovaný návrh 2. Kdo je pro konsolidovaný návrh 2? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Dále Agri 17, promiňte, Agri 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 40, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část, to je kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 42. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Agri 9. Promiňte, Agri 8. Agri 8 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Agri 9 pro. Proti. Drželi se. Přijato 6. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato 7 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Agri 10. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. Agri 11. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 8. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní jdeme dál k 45. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Agri 13. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 14. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 10. Takže Agri 14 ověřujeme. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 a 44, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 47. Včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 16, kdo je pro? Proti. zdrželi se přijato 50, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A když sedmnáct. kdo je pro? Proti? Drželi se za přijato. 54, ústní pozměňovací návrh, kde pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Je tady navíc poslanec SND. Takže teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Potom eh, originální text, původní text, kde pro? 54. Původní verze pozměňovacího návrhu 54. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dále 55. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 56, 57, 58, 59 a gry 18 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 61. Odpadá to nebo ne? Takže budeme hlasovat o 61. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto 62. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Agri 19. Pro proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Hlasovali všichni? Je to ukončené hlasování, takže přijato. Agri 20, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto 21, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto 44 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 13 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. A kdy 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 25 pro, proti, drželi se, přijato. 26 pro, proti, drželi se, přijato. 16, včetně ústního pozměněci návrhu, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Takže Hlasujeme o původním pozměňovacím návrhu 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Také zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňující návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Agri 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 18, 19 jsou identické. Kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. Dále 20, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. A kdy dvě, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Agri 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Pozměňovací návrh 3. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni, končím hlasování. 37 pro, 9 proti, 2 hlasy se zdrželi. Takže druhé závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ještě nám tam někdo schází. Všichni hlasovali, takže končím hlasování. 41 pro, 9 proti, 4 hlasy se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji Rodriguezovi. Blahopřeji k tomuto výsledku ohledně pravých i nepravých ovocných šťáv. A nyní Přejdeme k dalšímu hlasování, bodu 10. Prosím, Esther de Lange. Mnohokrát děkuji, já často nesouhlasím eh, s Karlem Šlitrem, ale když má pravdu, tak má pravdu. My teď hlasujeme a myslím, že jsme tuto otázku měli eh, položit právní službě, protože jsme hlasovali o značení něčeho, co už je zakázané, čili eh, o, pro, konkrétně o, jde o přidávání cukru do Eh, ovocných šťáv, protože je to stejné, jako eh, kdybychom hlasovali o tom, že se nemůže přidávat červený jed do této vody, protože to samozřejmě je zakázané, protože my nebudeme hlasovat eh, nebo o označování při, při toho, kde není přidán cukr, místo aby byl přidán cukr. Protože já teď eh, myslím, že bychom měli právě se na to dívat opačně a já jsem teď překvapená tím, co říkají francouzi, kteří obvykle eh, si dělají se vším starost a s těmi ovocnými šťavami nejkoliv. Já vím, ano, Dagmar, že ty si děláš starost, takže bychom tuto otázku měli položit eh, právní službě. Je logické to, co děláme, je to bylo právě logické a měli bychom se taky na to zeptat komise ve smyslu, zda to odpovídá směrnici o reklamacích. Děkuji za tuto připomínku. Koordinátoři se tím budou zabí- se scházejí zítra dopoledne, takže se tím můžeme zabývat. Myslím si, že tyto věci je třeba objasnit předem. Takže o tom budeme hovořit zítra dopoledne a nyní přejdeme k hlasování o bodu číslo 10 přenosné spongiformní encefalopatie. TSE. Spravodajkou je Dagmar Rodberend. Jsem si jist, že všichni vědí, o co jde. Budeme tedy hlasovat. Konsolidovaný eh, pozměňovací návrh Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaný eh, návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. Dále jednotlivé odstavce původní text s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Sedm. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Osm. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Takže to ověříme, osmičku. Hlasovali, prosím, všichni. Dá se, že ano, takže končím hlasování. Zamítnuto. Devět, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 11. Oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Druhá část pro? Proti? To ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 13. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti?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 Zdrželi se. Přijato. 22 pro. Proti. Zdrželi se. To ověříme. Končím hlasování. Přijato. 23 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 28 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 29. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 30. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 31. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 33 a 34 jsou identické. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení eh, je 1, pro, proti, přijato 2, pro, proti, drželi se, přijato. Původní text s ústním návrhem pro, proti, drželi se, přijato. Tři, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Čtyři, pro, proti, drželi se, přijato. Pět, pro, proti, drželi se, přijato. Šest, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 56 pro, nikdo proti, jeden hlas se zdržel. Blahopřeji paní Rod Berend k její zprávě o právních předpisech o přenosných TSE. Pane předsedo, já všechny prosím o to, aby pozměňovací návrh 22 paní Antonesku, který byl přijat velkou většinou, a jde o e, e, rychlé testy post mortem. Prosím, abychom se na to ještě jednou podívali před zasedáním e, v plénu a myslím si, že bychom neměli se zesměšňovat, protože tyto testy již existují 12 let. Prosím, abychom to v plénu odhlasovali tak, aby to bylo zase vyškrtnuto. Paní zpravodajka tuto informaci jistě všem skupinám ještě jednou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 pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část, pro, proti, zdrželi se přijat, deset pro, proti, zdrželi se přijat, devět pro, proti, zdrželi se přijat, osm pro, proti, zdrželi se přijat, 11 ústní pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijat, 12 pro, proti, zdrželi se přijat, 13 pro, proti, zdrželi se přijat, 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat, 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se EPP bylo pro, ne? Tak je to přijato, ano. Takže dostáváme se k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jsme, takže ukončuji hlasování. 52 pro ano, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Eh, srdečně gratuluji Aně Rozpach. Ryby budou mít radost dnes po tomto hlasování. Děkuji také sekretariatu a stínovým zpravodajům. Takže pak máme další hlasování. Mobilita a integrace eh, lidí s eh, postižením, implementace strategie EU eh, k začlenění postižených osob 2010-2020, zpravodaj Orest Rossi. Máme tady konsolidovaný Návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Dále pozměňovací návrh 5 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 9 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 12 a 14 jsou identické pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 17. Pro, proti, zdrželi se přijat. 19. Pro, proti, zdrželi se přijat. A pak můžeme přejít ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat, 26 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis číslo 2, pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. Konsolidovaný návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 34. Oddělené hlasování první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat, 35 pro, proti, zdrželi se přijat, 36 pro, proti, zdrželi se přijat také. Identický 38, 23, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat, 39 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 41 pro, proti, zdrželi se přijat. 43 pro, proti, zdrželi se přijat. Konsolidovaný návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Padesát pro, proti, zdrželi se přijat. 51 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 51. Ukončuji hlasování. Přijato. 52. Proti. Zdrželi se přijat. 53 pro proti, zdrželi se přijat, 54 pro, proti, zdrželi se přijat, 55 pro, proti, zdrželi se přijat, 56 pro, proti, zdrželi se přijat, 57 pro, proti, zdrželi se přijat. A dále pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pro, dvojka, pro, proti, zdrželi se taky přijat. A tím jsme u závěrečného hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 49 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Srdečně gratuluji um, kolegovi Rosimu v této zprávě. Gratuluji. třináctce jsme už hlasovali, takže se dostáváme ještě ke čtrnáctce a to je otázka k ústnímu zodpovězení. Týká se eh, dotací EU eh, do praktik, které nejsou trvale udržitelné a které mají negativní vliv na životní prostředí. Hlasování tady máme. Seznam, kdo je pro tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Kdo je proti této otázce? Takže to musíme elektronicky nechat ověřit. Zahajuji hlasování. Bylo to moc pozdě, takže ještě jednou znovu hlasujeme. Všichni hlasovali? Pořád jich nás je míň, takže ukončuji hlasování. 26 pro, 20 proti. Otázka ústního zodpovězení bude předložena eh, kolegou Lpáš a dalším. Tak a teď přecházíme 15. Rozsáhlá koncepce zaměřená na snížení emisí a klimaticky škodlivých e, plynů. Tady o tomto musíme také hlasovat. E, jde o otázku ústního zodpovězení. Kdo je pro? Wer ist dagegen? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden hlas proti a jeden se zdržel, takže přijato. E, bod číslo 16. E, Účina. Also wir haben bei 15, 15, 15 máme dvě hlasování. Jednak otázka k ústnímu zodpovězení, tu jsme e, přijeli a teď e, musíme hlasovat ještě o e, rozpravě. Tak, teď je to rozprava o návrhu usnesení. Autoři by se možná měli přihlásit jako první a dělat úvod k tomuto usnesení. Kdo se toho ujme? Kolega Skakis. Děkuji, pane eh, předsedo. Myslím si, že toto je důležité usnesení My jsme prostudovali vaši iniciativu, že plyny NCO2 hrají velmi důležitou roli eh, Promiňte, paní předsedkyně. Prosím o klid, aby eh, se také řečník mohl vyjádřit v klidu. So. Takže tedy dovolte mi, abych se vrátil k předmětu. My jsme sledovali, že neuhlíkové plyny hrají velmi důležitou roli v naší eh, klimatické politice a také jsme viděli, že jak iniciativy komise, tak světové iniciativy, které se týkají neuhlíkových plynů, ne, ne, mají, nejsou dostatečně silné a nevěnují se dostatečně podstatě. Vezměme například a o tři. Promiňte, paní předsedkyně, pokud budeme dále tady povídat, tak nemá smysl, abych pokračoval. Chtěla bych vás ještě jednou poprosit o ticho v sále, aby řečník se mohl také v klidu vyjádřit. Děkuji vám. This is more Tohle to je důležitější věc, než si lidé uvědomují, protože můžeme dosáhnout klimatických výsledků zlomkem za zlomek ceny, kterou teď platíme na celém světě a také v Evropě. A musíme tedy daleko silněji se zaměřit na HOX eh, a další plyny, jako eh, jsou eh, další plyny, které ničí ozon. Takže toto usnesení a tato otázka k ústnímu zodpovězení se zam, mají zaměřit pozornost komise na to, co by se mělo udělat a rovněž chceme tak donutit poli, eh, komisi, aby měla silnější politiku eh, jak v mezinárodní dimenzi prostřednictvím Montrealského protokolu, tak zde v Evropě. My budeme ještě hodně hovořit o ETS a viděli jsme, Obtíže a chyby, ke kterým došlo v rámci ETS. A máme obrovský sektor ještě mimo systém ETS s velmi silnými klimatickými výsledky a možná nižší cenou pro naše průmyslová odvětví, e, pokud chceme e, dosáhnout, nebo v té oblasti, že chceme dosáhnout svých klimatických cílů. Takže to je závažná otázka a doufám, že celý výbor tuto iniciativu podpoří. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji vám. Přeje si někdo další slovo? Chris Davis? Very briefly, Velmi stručně bych chtěl říci, že jsem velmi rád, že kolega toto předložil. Já podpořím všechno, protože se soustředujeme na CO2 a zapomínáme eh, na to, že eh, CO2 je plyn, který odrny přispívá k oteplování ovzduší a zapomínáme na ostatní plyny. Takže právě proto vás vyzývám, abyste, abychom věnovali pozornost i dalším plynům, které se musíme zahrnout. Já to velmi rád podpořím. Děkuji, pan Prody. Grazie, grazie, Děkuji, pane předsedo. Jsem já plně souhlasím s tím, co bylo řečeno. A kromě toho já bych ještě zašel dál a potrhnul bych to, že ty satelity GMS eh, mohou být velmi užitečné při zjišťování těchto plynů v atmosféře, především pokud jde o schopnost některých těchto satelitů, eh, když, které, když mohou rozpoznat koncentraci těchto plynů, které mohou být velmi významné v určitých lokalitách a eh, mohou zjistit, kde se jich nachází nejvíc. Myslím si, že implicitně, implicitně bychom mohli možná i vysvětlit eh, kompromis eh, v tom smyslu, že bychom rozvíjeli všechny možnosti opatření, eh, která se, bud, se budou zabývat všemi těmito komponentami skleníkových plynů, protože pouze tak budeme mít možnost poznat údaje proto, abychom vedli kampaň za eliminaci těchto plynů. A chtěl bych především říci, že jsou určité zemědělské postupy, především týkající se protoxidu dusíku, které vycház, eh, musíme vzít v úvahu právě při sledování eh, efektu skleníkových plynů, které tento plyn má. Mm, děkuji, pan Ader. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Lituji, že členové výboru ehm, nevěnují e, tomuto velkou pozornost. Kolega e, nepředkládá poprvé toto e, téma a vede hrdinný boj proti emisím těchto plynů, těchto HFC, tedy plynů, které nejsou CO2 plyny. V případě HFC plynů se jedná o to, že je to velice agresivní plyn a je daleko agresivnější než CO2. co se týče negativních dopadů, tak je to 12 tisíckrát nebezpečnější než plyny CO2. HFC je tedy daleko nebezpečnější eh, plyn EU. Eh, e eh, tady provozuje velmi drahý systém. My, evropští daňoví poplatníci, platíme velmi vysokou cenu. Celé miliardy platíme za to, že tady se udržuje nefungující systém. Komise to rozpoznala u příležitosti slyšení ale co se týče smluvní eh, disciplíny, eh, tak ehm, se hovořilo o tom, že existují eh, závazné smluvní podmínky. Ale já si myslím, že tento systém povede, může vést i ke zneužití. Mm, to však těmito smluvními podmínkami není změněno a myslím si, že je to skandál, protože před několika hodinami náš výbor o tomto hlasoval. Byla k tomu předložena řada pozměňovacích návrhů, mm, bylo o nich hlasováno pozitivně. O tom ehm, E, za kolik procent, e, o, kolik, o kolik procent se mají emise CO2 snížit. Je zajímavé, CO2 je něco, e, čím se všichni zabýváme, ale to druhé téma nás tolik nezajímá a nemůžeme komisi nutit k tomu, aby skutečně neuspokojivý a nefungující systém by měl být změněn a komise se k tomu nemá. Chtěl bych tedy obrátit pozornost kolegů na pátý bod tohoto návrhu, Tady se eh, o tom mluví a myslím si, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom eh, kolegu, mm, eh, aby kolega se dopracoval k pozitivnímu výsledku. Děkuji. Narsinis. Děkuji, Kryton Arsenis. Děkuji, paní předsedající. Já bych také rád podpořil tento návrh usnesení, protože jde o to, že se máme zaměřit opravdu také na další skleníkové plyny. A samozřejmě to nesmí být eh, na účet eh, sni- eh, omezení snižování CO2, ale jsou zde i další plyny, které jsou velmi důležité pro klimatické změny v budoucnu. Já se domnívám, že všichni jsme pro podporu tohoto návrhu. Ehm, měli bychom se nejenom zaměřovat na CO2, eh, také jsme hovořili o čpavku, o metanu, eh, který je čtyřikrát eh, silnější než CO2, tedy podle toho, jak se to spočítá, ale přesto bychom to měli zahrnout. Nyní dávám slovo komisi paní Bente Trolme Schwarz a další. Thank you very much, eh, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu říci, že komise sdílí obavu týkající se skleníkových plynů jiných než CO2. A to vyplývá nakonec i z té naší cestovní mapy týkající se nízkouhlíkové ekonomiky do roku 2050, kde se hovoří o tom, že skleníkové plity, eh, pl, eh, plyny eh, jiné než CO2 by měly být sníženy o, na 70-78% z 99, takže my máme také s velkou starost o tyto plyny. A rovněž bych se ráda zmínila o tom, že EU Health se zabývá už politikami týkající se fluorovými plyny a e, rovněž využitím e, plynů ve klimatizacích. Takže už jsou opatření, která význačně omezují emise plynů jiných než CO2. Každopádně ale potřebujeme více akce a v roce 2009 komise aktivně řekla, že je třeba se zaměřit eh, na eh, v rostoucí potřebu HCO a eh, aktivně podpořila dvě, dva návrhy eh, na změnu Montrealského protokolu právě eh, proto, aby HCO eh, byly plyny, které také budou do tohoto začleněny. My se zabýváme tedy taky fluorovými plyny, které E, kterých je poměrně hodně a sledujeme další možnosti akcí, které nám sníží e, nece e, jin, plyny jiné než uhlíkové. Myslím, že to je v tuto chvíli všechno. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji vám. Chce se vyjádřit ještě váš kolega, prosím? Pan Zuber? Eh, thank no. you. Thank you. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěl přidat informaci týkající se troposférického ozónu a eh, uhlíku, protože to také je v, spadá do tohoto návrhu na usnesení, jsou dvě informace, které se týkají procha, probíhajících eh, jednání o přeshraniční rozsáhlém znečištění. Evropská unie eh, eh, jedná o textu týkajícím se sazí, uhlíkových sazí. Budou, týká se to přijetí opatření o největším možném omezení těchto emisí a rovněž jde i o další e, z, omezení tohoto znečištění mimo Evropu, to znamená v Americe a v jiných zemích. V roce 2011, koncem tohoto roku tedy, budou ta e, jednání dokončena a měli bychom mít nový protokol, který vstoupí v platnost za pár let. Chtěl bych se zmínit tedy o tom, že jménem Evropské, eh, komis, eh, Evropské unie Evropská komise o tom jedná a do konce tohoto roku čekáme výsledky. Žádné rozhodnutí ještě přijato nebylo. Komise se, komise se kromě toho rozhodla, eh, revidovat strategický dokument týkající se znečištění Eh, vzduchu z roku 2005 a dále eh, balík týkající se eh, CO2 v roce 2013, čili komise, v komisi probíhá několik procesů zároveň a tyto procesy mohou ovlivnit naši budoucí politiku národně, tedy v rámci Evropské unie a mezinárodně taky, pokud jde o saze především a další věci. Děkuji. Děkuji, pane Skilakakis. Žádal o slovo. Ano. Ano, já bych rád řekl, že na briefingu Evropské agentury pro životní prostředí, který proběhl 12. května, bylo zcela jasně řečeno, že E, nařízení týkající se F plynů e, vychází z nízké úrovně ambicí a e, kdy týká se nízkých úrovní implementace. Já bych tedy chtěl poukázat na to, aby nám komise řekla něco o těchto pozoruhodně nízkých úrovních implementace. Děkuji, pan Prody. Děkuji. Eh, ne, eh, ne Evropská agentura, ale eh, pro, hm, agentura pro životní prostředí. Mezinárodní agentura. Já bych k tomu chtěl říci, já bych chtěl něco říci k tomu druhému příspěvku komise, pokud jde o vztah mezi ty prvky, které ovlivňují Eh, životní prostředí a které ovlivňují zdraví. Eh, jde zde především o pevné částice CO2, protože eh, zde jde o částice, především ty velmi malé, menší než 2,5 mikrometru. Jsou to totiž ty částice právě, které nejvíce poškozují plicní tkáň. A proto je velmi důležité, abychom se zaměřili na zdroj těchto, emis, těchto emisí, emisí těchto částic, protože e, ty mají vliv především na poškozování zdraví v městských oblastech. A e, máme celou řadu opatření, která lze přijmout, protože jsou určité zdroje, které jsou eh, hodně škodlivé. Především v městních oblastech, městských oblastech to jsou emise z dvoutaktních motorů, které jenom částečně spalují olej a emitují mikrokapičky oleje, které velmi dlouho se trvávají v atmosféře. A kromě toho je ještě další zdroj, který je velmi silný a ze kterého jsou eh, tyto eh, mikročástice. Eh, tady hovořím především o spalování dřeva. Takže toto tedy poškozuje zdraví a dalším takovým zdrojem, který velmi eh, už eh, poškozuje zdraví, je takzvané spalování, fleringovo spalování na ropných plošinách, protože eh, eh plyn, který eh, se dost, je nebo který existuje při čerpání, při těžbě ropy, se spaluje a nevyužívá se. Eh, je zde také velmi například metan, který eh, je zase v případě těžby uhlí, toho je taky velmi mnoho a jde do atmosféry. Takže je velmi mnoho takovýchto věcí a eh, musíme bojovat i proti těmto mikročásticím, které, jak jsem už říkal, jsou odpovědné za eh, největší negativní vlivy na zdraví. Děkuji. Může komise ještě zareagovat na eh, otázky, které byly nyní položeny a především na otázku pana Stila Kakise. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Přeskum současného nařízení o fluorových plynech, který teď probíhá v komisi, sleduje vliv současného nařízení a rovněž eh, se dívá dopředu. To znamená, že eh, sleduje, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout více. A my to děláme tak, že je jasné, že to ta současné eh, ten, ta současná legislativa se zabývá dopadem emisí ale samozřejmě eh, je zde ještě otázka implementace. A když chceme, aby současná legislativa měla eh, plný eh, vliv, musíme se snažit, komise se samozřejmě taky velmi snaží a jak jsem říkala ve svém prvním příspěvku, komise se velmi zabývá zvýšeným použitím SFC a jsme pro velké snížení eh, těchto plynů a tlačíme eh, na mezinárodní úrovni. Chceme, abychom měli globální dohodu o eh, snížení plynů HFC. Děkuji. Chcete prosím ještě něco dodat, pane Statakice? Lhůta končí 24. května, budeme 15. června eh, hlasovat a potom v červenci na plenárním zasedání. Navrhuji, abychom přešli k poslednímu bodu tohoto dopoledne, to je bod 16. Dnes je již 24. takže lhůta nemůže skončit v 9 ráno. Dobře, takže toto změníme a bod 16. Účinná strategie v oblasti surovin pro Evropu. Navrhovatelkou je paní Merkies a přidávám vám slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, strategie týkající se surovin, to je velice eh, důležitá strategie eh, Evropské unie. Více či méně je to něco, co jsme nastartovali před pár lety s panem Butychoferem a také s ITRE. Je to téma, které je zároveň výzvou a má mnoho množných hledisek a také to se platí pro výbor pro životní prostředí. A protože existuje velký zájem o tuto zprávu z mnoha směrů, tak bych se chtěla co nejvíce soustředit na ekologickou dimenzi. A je tady celá řada otázek, které teď vynechám a jsem si toho i vědoma, protože o tom ale budeme moci diskutovat později. Teď se soustředíme na ekologické aspekty surovin. já jsem eh, se na to podívala takto. Je dobré, že se soustředíme jak eh, na eh, biotické a nebiotické suroviny. Takže nejenom se soustředit na minerály, ale také na dřevo, gumové materiály a podobně, protože někdy tady vidíme posun Eh, a náhradu nebiotických materiálů ve směru biotických materiálů. A eh, pokud chceme být vizionáři, eh, tak musíme vzít v potaz oba tyto směry. Jde o to, že jsou to suroviny, které jsou používány, aby se využila tedy jejich hodnota, ale někdy tomu tak není. Co děláme s biomasou? Máme různé cíle, chceme ji využít pro energetické účely a pak je začneme palovat. A toto není ta nejlepší přidaná hodnota. Takové suroviny, například biomasa, může sloužit také jako materiál, jako základna pro farmaceutické využití. Takže bych řekla, že je tady větší hodnota než pro spalování, mm, mm, pro Eh, protože když eh, to, no, můžete to stále poté, co to použijete pro farmaceutiku, ještě využít při spalování. Takže si myslím, že je velice důležité, abychom eh, diskutovali určité hierarchii surovin. Jaká je nejvyšší přidaná hodnota při využívání surovin? A tady bychom neměli dělat kompromisy v oblasti životního prostředí. Mm, mm, já si myslím, že je na čase, abychom začali s touto diskusí. A myslím si, že je na čase, abychom eh, začali zadat eh, eh, i konkurenci mezi různými surovinami, jak jsou různě využívány a podívat se také na spotřebu. A musíme se podívat na přístup zaměřený na životní cyklus. Už jsme na správné cestě, máme tady celou řadu různých směrnic, ale myslím, že bychom měli diskutovat také o rozšíření životního cyklu různých surovin a výrobků. Myslím si, že je tady celá řada finančních stimulů, které jsou možné pro to, abychom rozšířili životní cyklus a abychom e, přesvědčili spotřebitele o tom, že je zapotřebí kupovat vyšší kvalitu a tak se bude e, zvyšovat životní cyklus výrobku a materiálů. E, myslíme si, že se, se tady hodně koncentrujeme na dopady těžení a myslíme si, že se tady hodně koncentrujeme také na potenciál recyklace. No, znovu využití těchto surovin se málo kdy zmiňuje. zmiňuje. A znovu využití to vždy vždycky bývá nejefektivnější a nejúčinnější způsob, jak zacházet s materiály. Ale jestliže skombinujeme ekodesign a obnovené využití, tak si myslím, že toto eh, by mohlo být velice důležitým nástrojem, jak eh, prodloužit životní cyklus materiálu. A nemusíme se soustředovat jenom na aspekt životního cyklu, eh, ale také na další, protože nebudeme chtít, abychom umělé moty měli jenom v zahradních židlích, ale myslím si, že je v nich ještě přidaná hodnota a že, mohou, že to mohou být recyklované materiály na vyšší úrovni. Tedy jak Um, um, jaký zvolit politický přístup um, tomuto, uh, této strategii. Myslím si, že způsob, jak zacházíme s cíly energetickými, uh, tak uh, z toho se můžeme poučit a můžeme přejít také na cíle spojené s účinností. Jsou to 3%. Když se podíváme na růst světové populace, tak vidíme, že musíme zvrátit tuto křivku, musíme, nemusíme tolik využívat některých materiálů, a e, měli bychom udělat unbundling a také bych, jak, jak poměřujeme mnohdy růst e, spotřeby. Ten způsob e, není vždy správný a musíme přijít s novými modely a jinými modely, které budou zaměřeny na ekonomický růst. Jak eh, to udělat? Myslím si, že se můžeme poučit eh, z různých modelů. Například eh, tady máme takzvaný lease model místo modelu vlastnictví, kdy výrobky jsou lízovány, na leasing no, opatřovány. Já si myslím, že to by zvýšilo zodpovědnost výrobců a Takto bychom mohli postupovat, protože bychom zlepšili znovu využití, recyklaci, takzvaný offcycling. Eh, jestliže chcete eh, Um, zvýšit účinnost um, surovin, tak musíme otevřít uh, um, dveře a zároveň ale i zavřít. Dnes zaznamenáváme následující řada surovin a také je to dáno naším přičiněním mizí, mizí na skládkách a nebo ve spalovnách. Uh, myslím si, že musíme se na toto podívat, musíme zavřít tady uh, ty dveře, zavřít dveře těmto skládkám, zneužití na skládkách a zároveň bychom tím otevřeli dveře v jiném směru, takže bychom poskytli příležitost pro eh, nové využití těchto surovin, tak aby byly recyklovány na vyšší úrovni. Eh, vidíme, že je tady celá řada eh, různých ehm, možností, jak implementovat směrnici o skládkách. Myslím si, že musíme mít ehm, jasno. Ehm, ne recyklace na skládkách, měli bychom se postavit, eh, stanovit nové cíle. Vím, že to je obtížný cíl, ale je na čase, abychom se do toho pustili. To by zároveň mm, Tady totiž o toto. Je tady určitá hodnota těchto materiálů eh, zároveň, protože kdybychom zakázali eh, toto skládkování, tak eh, to, kam byste se dostali, znamenalo, že pokud materiál nemá žádnou hodnotu, tak by to vlastně vedlo k nelegálnímu ukládání na skládek. To znamená, že je zapotřebí to dále ověřit, proskoumat, tak abychom se nedostali od legálního k nelegálnímu skládkování. A proto bych tedy navrhla, abychom se podívali na různé ekonomické modely. Také navrhuji, abychom se eh, podívali na to, co už navrhoval pan Butikofr. A eh, sice různé eh, kategorie zdanění, Eh, můžeme prostudovat dopady eh, zdanění eh, na minerální zdroje, neenergetické suroviny, vodu a také využití půdy. Jaké by byly dopady tohoto? Znamenalo by to, že bychom získali hodnotu těchto materiálů, takže bychom mohli posilovat recyklaci a obnovené využití těchto surovin či materiálů. Pak tady pak jsme viděli v případě dřeva. Máme tady FSC. E tady se ukazuje, že to posloužilo velmi dobrému účelu. Je tady, je to materiál, který je eh, těžen nebo získáván v takovém eh, sociálním způsobem, jestli je eh, to příznivé ekologicky. Proč bychom to nemohli použít i pro jiné suroviny? Mohli bychom takzvaný chain custody zavést i v jiných případech například v případě krvavých diamantů a nebo jiných věcí, protože všichni víme, že t- řada těchto materiálů pochází z ze všech možných těžebních míst, která nejsou dobrým způsobem řízena. Eh, chtěla jsem ještě, eh, chtěla jsem ukončit tím, že řeknu, že je řada bodů, které jsem nevzala v potaz v tomto stanovisku a sice Eh, existuje potíže, potíže z Natura 2020 a těžením. Ehm, to je ehm, povoleno v Natura 2000 a eh, v Evropě jsme často nuceni se, se obracet proti našim vlastním výzkumům. Vidíme, že je tady taková přírodní inklinace eh, dívat, podívat se na místa, která jsou zatím prázdná a která nejsou využívána pro různé účely. A toto eh, bývají často chráněná eh, přírodní místa, tedy ta, která jsou pod záštěvou Natura 2000. Myslím si, že se velice se musí podívat na, podívat na Natura 2000 a jsem připravena o těchto věcech diskutovat a budu se těšit na diskuzi s vámi. A je zcela nepochybné, že mm, obchod musí být férový a musíme zajistit, abychom e, stanovili různé podmínky tohoto férového obchodu v této zprávě, stejně tak jako společná sociální zodpovědnost. A v neposlední e, řadě je tu řada otázek e, Eh, které jsme přeložili sami a eh, to je nanotechnologie například, která je velice užitečná v mnoha směrech, ale může mít škodlivý eh, vliv na životní prostředí třeba používání stříbra nebo jiných um, um, materiálech. A myslím si, že se musíme podívat na to, co jsou, jaký je dopad nanotechnologií Um, na životní prostředí a jak můžeme znovu vytěžit, znovu získat tyto materiály v defragmentované podobě, nanočástečky, protože my je nemůžeme mnohdy získat, takže musíme přijít s novými způsoby, jak eh, toto získat zpět. Milí kolegové, budu se těšit na eh, zajímavou diskusi a spolupráci s vámi eh, k této zajímavé otázce. Děkuji. Děkuji vám, pan Florenc. Ano, velmi rád. Já bych chtěl nejdříve paní Merkis poděkovat za tento dobrý start, eh, její vysvětlení Eh, jsou mi sympatická a domnívám se, že vaše stanovisko jde správným směrem. Trošku jsem se však eh, lekl eh, toho velkého nadšení, jak jsme dnes dopoledne bojovali o 20 nebo 30 a přitom jak malý zájem vyvolává téma surovin v Evropě. Já se domnívám, že když eh, chceme zvládnout eh, klimatické změny, pak eh, to můžeme učinit pouze díky velmi efektivního průmyslu. Největším výsledkem je tedy odhlasování dobrých cílových hodnot. To je celá jistě správný přístup. Ale já jdu dokonce tak daleko, že nedostatek surovin a klimatické změny jsou dvě otázky na stejné úrovni. Pokud klimatické změny se uskuteční, pak můžeme eh, proti eh, tomu bojovat pouze díky skutečně efektivním přístrojům. Jde však o několik zásadních otázek, a sice o jaké suroviny se budeme starat eh, v tomto stanovisku. Eh, eh, ještě jsem neslyšel nikdy o biotických surovinách. Eh, no, člověk se rád poučí i od malých sousedů. Ale o co se chceme starat? Kov, papír, dřevo, půdu, vodu, nebo jak daleko se chceme tedy pustit a jak daleko eh, můžeme svou pozornost také eh, roztříštit. Víme z jiných debat, že celková otázka má tři pilíře, to je vnější dimenze, Tedy to je dimenze, která je projednávána ve výboru pro zahraniční politiku, pro rozvojovou pomoc. A zcela jistě zde eh, můžeme přispět. Když vidíme, jak evropské podniky například v v Africe pracují Eh, někdy eh, tedy se zvednutou hlavou, ale jiné evropské podniky eh, i neevropské podniky se starají o infrastrukturu, zabývají se také přidanou hodnotou, zlepšením infrastruktur. Jsou to tedy také pilot, politické otázky, které dle mého názoru lépe vedou k cíli. Mentalita zacházení se zeměmi, kde je výskyt těchto surovin, musí být změněna. Evropské unii eh, také budeme muset eh, projednat ještě další otázky a možná, že tady nesouhlasím s navrhovatelkou. Eh, nevíme, zda naše zdroje v Evropě jsou dosažitelné, anebo zda musíme jít eh, cestou eh, uznání eh, výsledku. Já jsem z oblasti, která má veliké hranice k sousední zemi. Flora, fauna, habitat je však u nich zcela jinak realizována než v mém regionu Dolního Rýna, Poríní. Například my již nemůžeme využívat zdroje vápníku úniku eh, z lomu, který byl uzavřen a který je využíván jako přírodní eh, rezervace, takže eh, tam již se nemůžeme dostat, ale v sousedních zemích se postupuje jinak. Otázka politiky recyklace, o které hovořila paní Merkýs, je otázka, kterou se zabývám celá léta. A recycling to je pojem, který v Evropě není definován Eh, to jsem řekl již několikrát, ale nezískávám podporu v tomto pojetí. Elektronický odpad, to definují švédové například tak, že jde o 16 eh, kilogramů, eh, které jsou ve Švédsku získávány, ale v Rakousku pouze tři. No, eh, měli bychom to eh, definovat a měli bychom se snažit o dosažení alespoň deseti kil eh, recyklace. A pokud toho není možné dosáhnout, tak bychom měli v jednotlivých městech postupovat cestou odborníků. Takže v této otázce také musíme ještě udělat mnohé, aby jednotlivé postupy podniků eh, byly eh, nasměrovány tak, eh, jak jsme to chtěli. Skládky. No, ty dvě zprávy jsem před 10-15 lety také sepisoval a byl bych proto, aby ty skládky byly uzavřeny již zítra, ale když se realisticky podíváme na eh, nové členské země, eh, tak v Rumunsku, Bulharsku to nemůžeme požadovat. Kdo toto požaduje, nevidí, jaké tam jsou problémy. Ale možná, že bychom prostě neměli skládkování alespoň podporovat. Eh, měli bychom podporovat například spíš z palovny, z rekuperací tepla a podobně. Eh, tato zařízení by měla být ve městě, aby využití odpadního tepla bylo efektivní eh, ta leasingová společnost, to je věc, která teprve začíná. Eh, velká firma Caterpillar již nekupuje žádná rypadla velkých rozměrů, pouze se půjčují, lízují a já se domnívám, že je vhodnější kupovat eh, užitková práva, práva na užití eh, takovýchto zařízení. Tam je možné jistě nalézt eh, motivaci k té skládce ještě jednou. Zde předpokládám, že v budoucnosti půjdeme jedním směrem, ale obávám se, že i tento výbor vyjádří mnohou opozici. Jsou země, které mají velké otvory v půdě a ty prostě se naplňují. No, existují i eh, zakládající země EU, ne tedy nové, eh, které to také dělají. Mining je také populární výraz. Co to znamená? Znamená to, že staré skládky eh, odpadů zase budeme otevírat nebo existují nějaké inovativní eh, nápady na eh, další zpracování lokálního rázu, čili jak se to má dělat. To je věc, která by měla být definována, ale pravděpodobně ne v tomto stanovisku. Energetická kritéria eh, potřebujeme něco měřitelného, to je správné, ale zda tam má být určité číslo, to nevím. Myslím si, že sektorálně je to velmi specifické, existují oblasti, eh, kde můžeme udělat lecos, ale existují i jiné které umožní eh, snižovat náklady eh, a musíme tedy o tom diskutovat, ale eh, určité cíle bychom měli stanovit, to je jistě správné a také Eh, by bylo vhodné to doporučovat. Hierarchie eh, surovin, to je zajímavé, ale myslím si, že mou podporu k tomu nedostanete, protože já nechci politicky být odpovědný eh, za to, že tuna, oceli bude lépe využitelná v větrné elektrárně anebo tedy v Eh, vozidle pro eh, první eh, pomoc, nebo v hračkách u McDonalda, to tedy nevím. Ale měli bychom s tím zacházet vědomně, odpovědně, ale stanovovat hierarchii tohoto užití, to myslíme, není to nejlepší. Udělali jsme s tím zatím nedobré zkušenosti E, I zde e, jsme nedosáhli dobrých e, výsledků, takže jsem trošku opatrný, ale s tou zásadou vědomně souhlasím, tam se mohou připodepsat. Daně ze surovin, to je pro malé a střední podniky v Evropské unii nepřijatelné. Jsem proti zdanění, ale jsem pro jiné motivační nástroje to možná eh, není eh, vhodné, ale zásada znečišťovatele, to je eh, vhodná věc. Gratuluji ještě jednou a já doufám, že na konci bude toto stanovisko ještě lepší než nyní. Děkuji, Jan Mogdy. Děkuji u mevrouw de voorzitter. Ehm, Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně. Fakt je, že, fakt, že diskutujeme o tomto tématu, ukazuje, že Evropská komise do určité míry je rozdělená v tom, jak bychom, co bychom měli dělat se surovinami, jak bychom s nimi měli zacházet. Jsou zde různé strategie, různý přístup. A potom taky máme cestovní mapu a Některé z bodů jsou ve strategii EU Evropa 2020. Jde o lepší využití surovin a fakt je, že spojujeme, nebo bychom měli spojit tyto dva přístupy, protože jsou propojené. Eh, eh, chybí určité věci, jak je rozšířený ten problém, je masivní, protože je ekonomický, protože člověk se jenom podívá do novin a každý den tam vidí, že podniky ohrožuje rostoucí cena surovin a nebo že musí zvedat své ceny vzhledem k tomu, že rostou ceny surovin. Dále máme geopolitiku. Viděli jsme nedávno, že Číňani eh, uzavřeli trh nebo chtěli uzavřít trh pro některé eh, kovy. Takže toto je zcela zásadní trh, eh, obchod je zcela zásadní věc. Eh, dále to eh, ta lepší recyklace eh, surovin, těch 16, eh, řekněme, gramů, které se získávají, to je dobrá věc a je nám líto, že komise se nezabývala vším tímto od samého začátku a že se nezabývala přístupem k surovinám tomto sdělení jsou některé další věci, například Eh, zajištění, aby suroviny se vyráběly ve třetích zemích. To je priorita. A kromě toho eh, máme doly i na našem eh, kontinentě, dále přehrady a je třeba lépe a efektivněji využívat toho, co máme. Ať e, jde o druhotné suroviny nebo suroviny. A spravodaj to zcela, zpravodajka to zcela jasně říká. Mám řadu otázek na komisi i na zpravodajku. E, za prvé, jaké jsou nástroje, které máme v Evropě k dispozici? Myslím si, že to všechno zní velmi dobře to eh, Tři, tento tříprocentní evropský eh, ro, meziroční cíl, ale jak eh, toho dosáhneme. Protože v minulosti jsme stanovili také velké cíle a nesplnili jsme je. Máme spoustu evropské legislativy, která se zabývá efektivnějším využitím zdrojů, například odpadem, už tady o tom byla zmínka, a jsou rozdíly mezi členskými státy některé 80-90 odpadu dávají na skládky, jiné lépe recyklují, jiné zase více spalují a e, nedávají prakticky nic na skládku. Jsou e, velká různá Eh, pravidla, eh, různá legislativa. Situace není optimální a my hovoříme o lepším využití surovin a měli bychom se zaměřit nebo začít tím, že se podíváme na legislativu, kterou už máme k dispozici a že se podíváme na cíle, které jsou stanovené v oblasti recyklace a nebudeme skládkovat a zlepšíme tedy situaci v tomto smyslu. Tak paní předsedkyně ještě takové maličkosti. Jsem velmi rád samozřejmě, že se zde zdůrazňuje biodiverzita, protože my někde ztrácíme eh, určitá významná místa a nakonec i biodiverzita, eh, voda, eh, dřevo a tak dále jsou surovinami a jsou, pardon, jsou zdroji takže na ty je třeba se také zaměřit. A nakonec chci říci, eh, když eh, se díváme na ten návrh určité dá, eh, určitého zdanění nebo takového to finančního zatížení surovin, je to lákavé, ale je třeba se zaměřit na to, jestli to bude mít nějaký opravdový přínos, anebo to bude jenom zátěž pro malé a střední podniky lepší je asi se zaměřit na to, zda je možné znovu využívat materiály a urychlit recyklaci. Děkuji, kolega Schlitter, ale ještě uh, pan Basikut. Nevadí mi, kdo, kdo bude první, ale je to pořádku. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Merkis Judit, eh, za vynikající zprávu. A je to opravdu velmi důležité téma, jak řekl pan Florenc. Mm, je trošku překvapen, eh, že místnost je tak prázdná, ale mm, vás ujistím, že mám rád eh, diskuzi o těchto procentech, ale jsem stejně tak rád tady u tohoto tématu, protože je to stejně tak důležité. Když diskutujeme o klimatických změnách a energetické účinnosti, tak mm, diskutujeme jenom o těchto o surovinách, které máme v plánu, proto jsem musíme také podívat na suroviny, ale eh, a to je to, co, o čem mluvila také paní kolegyně. Musíme se podívat také na širší agendu eh, účinnosti su, surovin, to znamená voda a tak dále, půda. A to bude mít také dopad na biodiverzitu, ale tady se podíváme na suroviny a myslím, že paní Merkis ehm, tady jasně ukázala, že pokud budeme chtít ehm, se věnovat tématu surovin, tak ehm, jsou to tři otázky, které musí být pokryty a to musí být uděláno ve správném pořadí. Takže za prvé je to účinné využívání surovin, pak se musíte podívat na to, jestli eh, některé těžební procesy v EU jsou možné. A třetí část znamená, že se podíváme na trvalé udržitelné způsoby a eh, způsob, jak eh, na, na rozvojovou pomoc a také jak se využívají suroviny mimo Evropskou unii. To by mělo být toto správné pořadí a mělo by to být jasně ukázáno, než se to dělalo dosud. Pak, když se podíváme na stanovisko paní Merkis, Ona tady eh, jasně říká, že si musíme stanovit jasnější cíle, mluví o cílech účinnosti 3%. Eh, ale otázka eh, mi zní takto. Mluvíme tady o absolutním nebo no, relativním cíli? Měl by to být samozřejmě absolutní cíl, protože relativní cíl není jen obtížnější posoudit, ale když máte třeba silný ekonomický růst a my tady ještě pořád nemluvíme o snížení o menší ekonomice eh, a proto to by mělo být jasnější, o jakých cílech tady mluvíme a řekněme si, eh, že eh, mluvíme o absolutních cílech účinnosti. Pak jedna z dalších otázek je potrhnout důležitost tohoto tématu. Musíme zajistit, abychom opravdu přemýšleli o závaznějších cílech, protože jak jsme viděli v případě před pár desetiletími, tak se zač, začíná velice volně a s dlouhodobými cíly, ale to chvilku trvá, než se politika začne implementovat a než docílíte rozdílného stavu. V klimatických změnách se teprve začínáme eh, k tomuto dostávat, třeba v případě biodiverzity eh, jsme tady cíle 2020 a u surovin tady je také to nebezpečí, že skončíme takto. Každý říká, že je to důležité, ale jakmile se to začne dostávat na tu politickou úroveň, tak každý z toho začíná vycouvávat. Takže jeden z návrhů, které bychom chtěli začlenit, je zajistit, aby cíle zaměřené na suroviny byly součástí evropského semestru abychom ukázali, že pokud mluvíme o e, tom, e, kde by, za co by měly být členské státy zodpovědné, tak to nejsou jenom ekonomické cíle, ale jsou to i sociální a ekologické cíle a u surovin bychom e, takto měli přemýšlet. Vy jste se právem zmínili o e, směrnici o ekodesignu a já si opravdu myslím, že v text by mohl jasněji toto formulovat a říct, že chceme širší působnost této směrnice ekodesignu, protože tady je to zaměřeno na e, účinnost, ale budeme chtít rozšířit tuto působnost. Dále e, odpady, rychle implementace směrnice o odpadech. Já si myslím, že musíme jasněji ukázat, že i tady potřebujeme hierarchii, hierarchii týkající se odpadů. Takže veškeré politiky v EU by měla, by měly být tady zaměřeny na to hierarchii a já si myslím, že tato hierarchie je důležitější v oblasti odpadu než zákaz skládek a jak jste řekla ve svém úvodu, musíme ověřit, jestli zákaz by byl užitečným cestou. Jistě, že můžete mít i nelegální skládkování, ale pak je další nebezpečí. Pokud zakážete skládky, tak e, e, pak se půjde do ne, další rychlé obce a to je spalování. A spalování to nemusí být nezbytně nutné, když mluvíme o surovinách. Takže musíte přemýšlet o eh, hierarchii odpadů, protože jenom eh, zákaz, mm, to by mohlo znamenat, že se půjde do dalších řešení a to by bylo spalování. A to obvykle bývá, znamená, že se promrhá řada dobrých materiálů, takže si myslím, že text by tady měl být vylepšen a my vám v tomto budeme nápomocní. A závěrečný bod týkající se zdanění. Eh, vím, že eh, jakmile začneme mluvit o zdanění, tak eh, všichni trošku se zdráhají a začínají se říkat, jestli to jde do správného směru, ale řekněme si to jasně. Jestliže diskutujeme o účinném využívání surovin, tak zdanění je jedna z možností, jak na pomoci tomu, že recyklace bude výhodnější ve srovnání s ostatními obcemi. Zdanění je jeden z principů, eh, kde eh, eh, cenové stimuly dostávají na správné místo a zároveň všechny politické strany vždycky se o tomto vedou spory. Jestli zdanění by mělo být posunuto vlastně práce do výzkumu, když mluvíme o surovin, tak si myslím, že to je něco, co bychom měli udělat. Takže nemluvíme nutně o více zdanění, o větším daňovém řemenu, ale mluvíme o posunu tomto, v této oblasti směrem k zdrojům a pak může být zdanění velice důležitým nástrojem a proto vítám eh, jazyk, kterého bylo tady použito a doufám, že ostatní eh, mě podpoří, protože eh, když budeme diskutovat o zdanění, tak bychom měli tady dělat konkrétní politiku. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce a budeme rádi, že vám budeme moci být nápomocní při zlepšení textu. Děkuji vám. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, ale prosím, abyste se omezili na dvě a půl minut. Paní Hübner, prosím, máte slovo. Děkuji bardzo. E, strategia e, v správě surovců. Ano, děkuji. Strategie ohledně surovin v Evropské unii je téma velmi důležité. Víme, že přirozené suroviny eh, budou eh, brzy eh, využity a i dnes tedy musíme všechny možné politiky uspořádat tak, aby využívání těchto zdrojů bylo Eh, trvanlivé, měli bychom tyto zdroje využívat eh, rozumně. Ohledně tohoto stanoviska jsem toho názoru, že je zde mnoho prvků, které všichni můžeme podpořit. Přesto bych však chtěla také eh, se soustředit na využité výrobky, které velmi často považujeme za odpadní. A já bych hovořila o odpadu jenom v tom případě, že není možné eh, toto eh, znovu využít jako surovinu pro jiné výrobce. Každý produkt, který byl využit, eh, který může jenom částečně být znovu využit eh, a pouze ča- jejich část je odpadem. Tak bychom měli větší možnost eh, pro znovu použití a recyklace by byla více odůvodněná. Zde také je otázka záruk. Eh, tyto záruky jsou velmi často velmi krátké přičemž doba využití eh, přístrojů je pět eh, nebo šest let. Eh, pro výrobce by tedy měly platit určitá pravidla, která by je vedla k prodlužování záruk. Mohli bychom to však udělat také jinak. Při vrácení starých výrobků, jako je tomu třeba v případě vozidla, záruka tedy již neplatí, ale vozidlo je možné dálo využít a znovu prodat. Hovoříme také o tom, že přírodní suroviny by měly být využity tak, aby životní prostředí nebylo zatěžováno. Je nepředstavitelné to, aby náklady na vývoj určité výroby v určitém průmyslovém odvětví vedl k ekologickým zátěžím, které se týkají nás všech. Čili celá politika ohledně využití zdrojů by nesměla vést eh, ke zhoršení životního prostředí, které musíme dát eh, k dispozici i dalším generacím. Já se domnívám, že právě diskuze o využití zdrojů musí eh, také vést ke změně definice odpadu. Každý produkt eh, je nutné chápat eh, také za surovinu. Děkuji, pan Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Potřebovali bychom mnohem víc času, abychom mohli podrobněji hovořit ale je to věc, která se přímo týká udržitelnosti našeho hospodářského rozvoje. A proto se to týká i změn, které chceme prosazit. Je třeba vycházet zpráva, zpráva přístupu k přírodním zdrojům nejde jenom o naši generaci, ale i o budoucí generace. Takže tohleto je základ veškeré udržitelnosti. My Vycházíme z efektivního využití přírodních zdrojů. To je také důležité, ale musíme eh, dosáhnout toho, aby naše společnost se odmaterializovala, protože naše společnost teď vychází z měření a využívání HDP a měříme jenom spotřebu zboží, spotřebu věcí. A tato spotřeba musí růst a to je první rozpor, protože jsme už dospěli k limitu eh, přístupu k surovinám. Takže to je první věc, kterou se musíme zabývat. A kromě toho musíme i zkoumat, jakým způsobem dosáhnout tom, toho, aby naše eh, výroba eh, používá, abychom pro výrobu používali čím dál tím méně materiálu, protože i dematerializace v tomto smyslu je významná, protože eh, vezměme fosfor – a e, další e, prvky. Máme zde hnojiva, například umělá hnojiva, která se e, teď velmi mění. Dále zde máme stříbro. Stříbro se teď používá taky na, pro nejrůznější účely. Používá se disperze stříbra jako baktericidní prostředek. Jsou zde věci, na které musíme myslet a vždy vycházet ze schopnosti potom ten produkt zase získat zpět, nějakým způsobem ho regenerovat. Vezměme zlaté doly. Tam jsou koncentrace zhruba 5 gramů na tunu. V mobilních telefonech je koncentrace zlata 150 gramů na tunu. To znamená tedy, že jsou otázky, nad kterými je třeba se důkladně zamyslet, protože odsud právě vyplývá udržitelnost naší společnosti. A v tomto smyslu bychom měli rozšířit svůj horizont a dívat se nejenom na HDP, jak jsme to dělali v plynulých letech. Děkuji, pan Šliter. Děkuji a já bych rád pokračoval v tom, že se zmíním o cílech využití efektivního využití zdrojů. Spravodajka má určitý cíl, ale je tu jedna věc, ve které musíme mít celá jasno tradiční logika eh, znamená růst. Máme eh, pakt růstu a stability, který se zabývá dostatečným množstvím eh, pracovních míst, ale Čína velmi investuje do infrastruktury, Indie bude dělat totež, tak se Eh, takže eh, eh, je třeba se zaměřit na globální efektivnost zdrojů. U nás ve Švédsku například jsme se tím tak moc, jsme se tím zabývali a velmi eh, a, a, výrobu, která je, vyžaduje intenzivní spotřebu zdrojů, jsme přesunuli někam jinam, jsme outsourcovali. Takže je to velká výzva. Každý rok jsme trochu efektivnější, ale eh, pokud budeme toto kompenzovat, eh, růstem ekonomiky, jak to bude s snížením emisí nástroje na e, snížení e, nebudou, vy, nebo ne, nebudou na snížení spotřeby surovin nebudou vy, e, vyhovovat všemu, protože se nám nepodaří mít stejné nástroje pro snižování emisí. A takže my nemůžeme mít někdy efektivnost zdrojů 6%, když se nesoustředíme na obě věci, to znamená na využití zdrojů a na snížení emisí. Otázka nebo růst pak, pak, pakt růstu a stability je otázka, zda je správný nástroj pro Evropu pro důležitá léta. Měli bychom se zaměřit asi na to, zda e, nebudeme e, zde zaměříme na zvyšování efektivnosti a snižování pracovního času a e, snižování eh, Eh, emisí eh, s lepším využitím zdrojů. Musíme myslet totiž i na rozvojové země, protože ty, se, eh, ty chceme, aby se rozvíjely, takže je zde dilema. My máme cíle, máme snižování emisí a potom růst, ten může jít kam chce, ale růst nám znemožňuje dosáhnout cíle v této strategie. Děkuji, paní Meke. Děkuji, vyjádřím se krátce. Je to Eh, menší zpráva, je tady celá řada dobrých bodů, kterou zpravodajka zapracovala, jenom dva body. Eh, mluví se o bodu 9, to já velice vítám, tuto, eh, tento bod zprávy, protože si musíme upamatovat, že řada zdrojů, kterých využíváme, pocházejí z různých zemí světa a lidé, kteří třeba, jsou to bavlnové produkty a s těmito lidmi, kteří zpracovávají, s nimi je zacházeno v systému velmi špatně. Musíme zajistit to, že cokoliv děláme v Evropě, by bychom neměli dělat si, eh, neměli bychom zhoršovat tyto podmínky lidí. Například eh, se vymačkávají tyto zisky v Číně, takže bychom eh, měli si vzít potaz také tento aspekt naší strategie surovin. Druhá, druhý bod. Karl Heinz o tom mluvil a také ostatní. A tady jde o koherentnost v naší interní politice a um, žádám komisi o nějaké hlavní směry, protože já jsem nedávno se setkala s výrobci eh, skla a oni sbírají um, celou řadu, mnoho skla pro recyklaci. A um, místní úřady eh, pak začaly toto dělat také v mém regionu, takové zvláštní sbírky. Myslím, myslíme, že je to logicky dobré, ale musíte vzít, místo abyste vzali sklo do recyklačního zařízení, tak ho vezmete a je sbíráno jinde. Ale způsob, jak tato, tento sběr proběhl, to znamená, že to je dáváno dohromady sklo s umělými hmotami. Takže eh, eh, tento, eh, toto sklo nemůže být žádným způsobem recyklováno, může být pouze z něho udělán třeba povrch pro pokládku na cest mm, a ta kvalita se poškodí Eh, tou společnou, společným sběrem umělých hmot a eh, skla. To znamená, eh, některé politické síly jsou často v rozporu s ostatními a myslím si, že komise by měla provést analýzu těchto věcí a měla by říct, co bude nejlepší způsob zelený, jak znovu využít těchto produktů a zlepšit recyklaci. Jestli třeba místní úřady řeknou, že budou mít dvě, dva různé způsoby sběru, že to budou dva různé materiály a také musíme si uvědomit, že jsou tady náklady, úřady, místních úřadů, oni teďka bojují eh, s, eh, s, s tím, jak zaplatit základní služby, třeba je to péče o starší lidi. Eh, takže já si myslím, že kom, já doufám, že komise se podívá na tento, tuto jeho otázku, protože bude asi jednodušší toto vyřešit než nějaké větší, širší otázky globální. Děkuji. Monsieur Ader. Děkuji, pan Ader. Prosím rychle. Rövid leszek, elnök asszony. Annak ellenére, hogy különböző... Ano, děkuji, paní předsedající. My jsme v různých eh, politických stranách, ale přesto bych chtěl navrhovatelce pomoci na základě příkladu. V minulém roce eh, jsme hlasovali s určitou iniciativou a socialisté byli také proto, že eh, technologie budou eh, zakázány. S velkou většinou tento návrh byl přijat. Na druhé straně však eh, celé měsíce o tom již hovoříme a kolega Florence také hovořil o elektroodpadu. Jak je možné tato témata propojit? A sice, když při sběru elektroodpadu a opětném využití těchto materiálů bude účinnost vyšší, pak také ze stejného množství elektrošrotu můžeme získat 150 krát víc zlata než z tuny eh, horniny. To znamená, že jde o starou a zastaralou eh, technologii. Z tuny eh, horniny dostaneme 2 gramy a z tuny eh, šrotu eh, dostaneme 150 desetinásobek eh, tohoto množství, tedy 300 gramů zlata. Eh, já souhlasím s tím názorem, že motivaci eh, i určitý nátlak musíme použít zároveň. Na jedné straně všemi prostředky ty staré technologie musíme zakázat a na druhé straně nové technologie podporovat tak, aby byly více používány. K tomu také patří eh, recyklace a opětné využití odpadu. Takže dodržel jsem dvě minuty. Děkuji vám. A nyní dám slovo jen rychle komisi. Děkuji, pane Adere, že jste dodržel svůj časový limit. Pan Karmalos, komise se hlásí, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se hovořit velmi stručně, bod po bodu. Zareaguji eh, na eh, připomínky. Za prvé chci říci, že zpráva paní Merkis je velmi dobrý návrh eh, stanoviska a můžeme Eh, začít tím, že řeknu, že naše sdělení týkající se surovin se netýká jenom minerálů, ale i biotických věcí. Takže eh, to k tomu tedy další připomínka. V komisi máme tři pilíře a to, co eh, o co se jedná tady, je podle našeho názoru jenom třetí pilíř to znamená využití zdrojů a recyklace. A nechceme eh, oddělovat jednotlivé pilíře od sebe, protože všechny tři jsou stejně důležité. Takže třetí eh, pilíř neznamená, že je méně významný než jiné. A dále, otázka cílů. My souhlasíme s těmi názory, které zde zazněly, které hovoří o tom, že je velmi důležité eh, ustanovit nějaký konkrétní cíl, nějaké číslo, které se bude týkat efektivního využívání zdrojů. My toto sdělení považujeme za naši hlavní iniciativu, použijeme ho jako základ pro vypracování určité cestovní mapy a my spíš než konkrétní číslo potřebujeme metodiku, jak to dělat. Takže je lepší se třeba na to zaměřit případ od případu, řekněme recyklaci e, například v rámci recykla, e, e, směrnice o odpadu eh, jsme, eh, hovoříme o využívání materiálu z demolic. Eh, takže je velmi těžké udělat určitý konkrétní cíl, stanovit konkrétní cíl, ale lepší je asi jít případ od případu. To je totiž reálnější. K bodu číslo 6. Tam hovoříte o systému zjišťování za, toho řetězce a pohybu eh, suroviny. Tady to znamená e, tady se hovoří například o e, to se týká lesů a zase bychom měli jít konkrétně po jednotlivých případech, ne obecně. Bod 9, tady například hovoříte o konfliktních Eh, minerálech. To je pravda, komise na tom pracuje. My jsme ještě nepřijali konečné stanovisko, ale pracujeme na tom a myslíme si, že by bylo lepší se na to zase dívat případ od případu konkrétně a nikoliv eh, obecně. Bod číslo 10. Otázka biodiverzity a sloučení biodiverzity a životního prostředí. To eh, je velmi těžké, i když to v politice je. A zase loni jsme publikovali určité eh, určité směrnice, určité zaměření nebo určité pokyny, pardon, týkající se Natury 2000 kde právě říkáme, jak místní úřady mohou dát do souladu tyto dvě věci. A v neposlední řadě bod číslo 11, tam hovoříte o zdanění minerálních zdrojů. Zde chci odkázat také na připomínky některých členů parlamentu. Je jasné, že daň, která vytvoří náklady na, je nevýhodná pro naši ekonomiku. Takže možnost změny textu, nebo pardon, té daně, toho zdanění, od eh, práce na surovinu. Dobře, ale pokud je to celkové, pokud eh, eh, nebude celkový dopad, pokud jde o tyto náklady, budeme mít problém. Takže to je otázka, kterou se můžeme zabývat, bude to vyžadovat ekonomickou analýzu. A pak je konečná připomínka, která se týkala dalších několika připomínek poslanců. Jaké nástroje máme, abychom efektivněji využívali eh, zdroje a lépe recyklovali? Já vidím možnou odpověď a ta o té paní Merkis ve své zprávě nehovoří. Myslím si, že bychom mohli eh, využít rychlého, rychlé implementace tzv. inovačních partnerství. Komise připravila návrh týkající se těchto inovačních partnerství, mohli bychom je využít i pro suroviny. Pokud skutečně chceme udělat pokrok, diskutujeme s zainteresovanými stranami, s parlamenty. A je třeba, aby toto všechno bylo tedy pravidelné. Máme technologii, kde sledujeme využívání zdrojů, můžeme využívat standardů, jsou určité standardní dodávky nebo zakázky, je velké množství možných nástrojů. Ale o těchto věcech by se mělo pravidelně hovořit. Především z toho hlediska zdá jsou tyto nástroje použitelné, zda jsou tato řešení schůdná nebo ne. Když jednou za dva roky hovoříme o těchto věcech, tak mám pocit, že opakujeme stejné věci. Takže to takzvané inovační partnerství by mohla být cesta pro eh, pravidelnou diskusi o těchto věcech abychom neopakovali to za tři roky, za pět let. Tohle to chybí a měli bychom se posunout od obecných prohlášení ke skutečnému pokroku, kdy řekneme, že tyto věci jsou pro nás klíčové a pokud se, souhl, e, pokud se shodneme na tom, že opravdu klíčové jsou, tak e, je třeba vytvořit strukturu diskuse, která dosud neexistuje. Takže to z mého hlediska je velkou výzvou. Děkuji. Děkuji vám za toto shrnutí a pokud pokud by navrhovatelka chtěla ještě něco dodat, tak k tomu má možnost. Ano, děkuji všem kolegům za konstruktivní návrhy a děkuji také za komplimenty. A jen krátce k těm mnoha otázkám, eh, chci zareagovat na některé. Domnívám se, že se budeme muset ještě sejít, abychom prodiskutovali některé body, o které si zaslouží diskuzi. Nejdříve k tomu, co říkal pan Florenc. Ano, je pravda, že nepotřebujeme pouze usilovat o dosažení cílů spíš musíme případ od případu se dívat na to, co je vůbec realizovatelné e, otázce recyklace musíme být přesnější. Nestačí říci, že je nutné recyklovat 70 Spíš jde o to, co z toho chceme získat. A to znamená, že recycling je nutné rozdělit na tři fáze. Sběr, potom předběžné zpracování a poté ještě rafinace, tedy tavení surovin. Jsou to tedy tři fáze, které pokud možno musí vést k tomu, že se získá co nejvíce materiálu. Musí být tedy jasné to, čeho chceme dosáhnout. A to není možné udělat eh, nějak násilně dále materiálová hierarchie. Já bych ráda o tom diskutovala, také jsem neřekla, že je nutné toto Eh, prostě vyžadovat. Pouze si musíme uvědomit to, že materiál je různě využíván a někdy to využití není dostatečně rozumné. Takže my potřebujeme takové využití, které je vhodné. Eh, existuje také určitá konkurence mezi využití eh, materiálu. Pan Florenc hovořil o těch větrných turbínách a o hračkách McDonald, no takováto srovnání znám. Samozřejmě, že zde jsou určité substituční možnosti, o kterých je nutné diskutovat. Dále odvody, daně. Já nechci um, přikládat jednu daň k druhé, ale určité nástroje potřebujeme a k těmto nástrojům potře- patří i finanční nástroje, které jsou důležité k motivaci, k podnícení, ale také k odstrašení je nutné tedy se podívat na to, jak je možné eh, to zdanění přesunout. Eh, například eh, nezdaňovat práci, ale materiál. Když je práce levnější, tak je možné více opravovat. Dnes si mnozí raději koupí nový přístroj, než aby ho nechali opravit, protože ta oprava je dražší a to se musí změnit. Pan Brandy a další. Biodiverzita je důležité téma, to je jasné. Tady potřebujeme celostní politiku, která nesmí být roztříštěna. Kdybychom se tedy věnovali surovinám a po druhé biodiverzitě, potom efektivitě přírodních zdrojů a tak dále. Ne, eh, musíme pracovat na jedné celkové velké strategii nesmíme to roztříštit jenom proto, že máme tolik komisařů. A zde chci apelovat na komisi, aby eh, toto téma řešila holisticky. Eh, zatím tomu tak nebylo. A pak eh, ještě prosazování práva. Když chceme více, tak velmi často pracujeme na nových eh, zákonech. Prostě to jedno navrstvíme na druhé, ale někdy nám schází eh, možnost realizace. Je nutné hlavně dbát na to, aby vše eh, bylo opravováno dobře. Já vás prosím, abyste zakončila svůj příspěvek, říká paní předsedající. Jen krátce. Mám zde několik dalších otázek, které byly položeny. Ano, k skládkám tam nesmí dojít k určitému posunu. Pan Ader, eh, my nebudeme mít již žádné tlumočení, bylo řečeno. Já tady skončím v angličtině.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 Děkuji, děkuji tlumočníkům za to, že s námi vydrželi 27. května. Eh, máme lhůtu, dále 30. června a v září eh, bude plenární zasedání. Děkuji vám a uvidíme se odpoledne.